Hi, good uh, morning, everybody. Welcome. Dobré dopoledne. Všechny bych vás ráda přivítala na posledním zasedání před letní přestávkou. Ne, ale to bude až zítra, ta poslední schůze. Eh, dneska bych vás tady ráda přivítala a dříve než začneme, tak mi dovolte, abych všichni, aby všichni vyslechli tlumočníky, kteří mají něco na srdci. Již 37 dní protestujeme proti nespravedlivým pracovním podmínkám, které tlumočníkům vnutila administrativa parlamentu. Proto e, nebudeme ani při této schůzi zajišťovat tlumočení po jejím plánovaném konci. Děkujeme za pochopení. Velice děkujeme a přejeme vám hodně štěstí při vašich jednáních s parlamentem s jeho administrativou. Všichni jste dostali pořad jednání a pokud nemáte žádné připomínky, jakože žádné nevidím, tak ho můžeme považovat za schválený. Jak víte, i tato schůze je přenášena prostřednictvím webstreamu a máme také k dispozici nové vydání newsletteru výboru IMCO, Předpokládám tedy, že můžeme schválit také zápis ze schůze, která se konala 4. června. Pokud nikdo nemá žádné připomínky a nikoho nevidím, tak eh, ho považujeme za schválený. Velmi vítám zástupkyni rakouského předsednictví, je to paní Šrambek. Já sama hovořím holandsky. Je to spolková ministrně hospodářství a představí tedy našemu předsednictví program rakouského předsednictví. Představí našemu výboru program rakouského předsednictví a já jí tímto dávám slovo. Herzlichen Dank. Děkuji vám, vážená paní předsedkyně, <clears throat> vážení páni poslanci, dámy a pánové, chtěla bych využít eh, této eh, příležitosti a eh, představit a přivítat rakouský tým. Kolegové tady byli i včera a chtěla bych jim poděkovat za podporu. Jsem velmi ráda, že zde mohu eh, dnes být mezi vámi. Těším se na diskuzi, na vaše dotazy a na vaše podněty. I včera jsem měla velmi konstruktivní výměnu eh, zde. A eh, pro mě je to velká odpovědnost a pro mě je velmi důležité, abychom eh, co nejlépe spolupracovali s Evropským parlamentem a s Evropskou komisí. Proč je to tak důležité? Eh, protože pro nás je důležité, abychom mm, eh, posílili postavení Evropy jakožto prostoru pro eh, podnikání a musíme posílit konkurenceschopnost našich podniků a musíme mít skoordinovanou hospodářskou politiku, což znamená, že musíme vytvářet pracovní místa pro evropské občany. A proto je potřeba vytvořit rámec, právní rámec, který odpovídajícím způsobem toto podpoří a udržitelným způsobem eh, napomůže dalšímu rozvoji. Co je pro nás důležité během předsednictví rady, tak eh, to je průmyslová politika. Je důležité, abychom to navázali na digitalizaci, protože obě oblasti jsou velmi důležité a eh, proto máme eh, to moto Rethinking Industrial Policy, tedy nový přístup eh, k průmyslové eh, politice a to souvisí také s robotikou a s umělou inteligencí. A proč je to tak důležité? Protože chceme vytvořit hospodářské prostředí, kde budeme moci mít eh, úspěšné inovační eh, modely. A to je důležité pro velké podniky, i pro malé a střední podniky a pro startupy. Eh, ten náš úkol společný, abychom měli regulační rámec, který se přizpůsobí těmto novým podmínkám digitální transformace a také chceme předjímat budoucí vývoj. A chceme tedy toto také podpořit. A chceme eh, eh, také, aby eh, co se týče regulace, jsme měli vždy na zřeteli přidanou hodnotu. Pro rakouské předsednictví je toto téma velmi důležité. Chceme mít také lepší legislativu. Toto téma už se na něm začalo pracovat a budeme v tomto pokračovat. Už se k tomu hodně přispělo a budeme v tom dále pokračovat. Co je pro nás důležité v této souvislosti, tak to je otázka eh, subsidiarity. Chceme vytvořit eh, rámec, eh, kde se legislativně ošetří to na tom místě, kde to je nejlepší. A to se týká malých a středních podniků, to se týká startupů a scale-upů. Je důležité, abychom měli prostředí, kde podpoříme růst a inovace a s tím souvisí výzkum a e, vývoj. A chceme tedy e, podpořit e, digitalizaci a chceme dále tedy na pomoci rozvoji tohoto rámce. Iniciativy s cílem podpořit inovace a profesní dovednosti, takzvané skills, tak v tom bychom chtěli nadále pracovat. Další důležitá věc je digitální vnitřní trh. Eh, to je eh, věc, která je pro nás velmi důležitá, chceme v tom eh, pokročit a e, chceme s vámi společně se dohodnout na vhodných e, opatřeních, také společně s Evropskou komisí, tak abychom e, ještě mohli pokročit ku předu ve strategii toto vnitřního trhu. Chtěla bych pohovořit o dvou spisích, které jsou, týká se to tedy platform to business trading a ještě eh, další eh, téma. Co je, pro nás, co je také pro nás důležité, vytvořit rovné podmínky eh, pro všechny. Chceme přistoupit k takovým opatřením v právní oblasti, tak aby ekonomika vždy měla na zřeteli také ekologické a aspekty. Těším se na eh, výměnu názoru, na otevřenou výměnu názoru a eh, těším se, že během šesti měsíců našeho předsednictví pokročíme co nejrychleji ku předu. Jsme vám eh, k dispozici, abychom to společně zrealizovali a abychom využili co nejlépe těchto šest měsíců. Těším se na dialog s vámi a těším se na vaši podporu a za tuto podporu vám už předem děkuji. Thank you very much. Ano, děkuji. A nyní tady předám slovo kolegům, nejprve koordinátorům za jednotlivé frakce, nejprve Nikola Danty, anebo pan Karas. Pane Karasi, nahrazujete tady pana Švába? On dorazí dobře, to znamená, že nejprve dostane slovo Nikola Danty. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. A Dovolte mi, abych poděkoval také vám, paní ministrině. Do rakouského předsednictví vkládáme velké naděje. Štafetu přebíráte necelý rok před volbami. A to je velmi důležité, protože my musíme eh, uzavřít, jak tady ve výboru, tak v celém parlamentu, několik legislativních balíčků. Jsem přesvědčen, že rakouské předsednictví bude úspěšné a že tedy vy a vaši zaměstnanci nebo eh, kolegové budete schopni schopni uzavřít celou řadu legislativních balíčků, které tady v IMKU probíráme. Dovolte mi, abych stručně zmínil některé iniciativy a abych tím naznačil, eh, co my jako frakce považujeme za ty nejdůležitější priority. Za prvé balíček zboží. To je velmi důležité pro dohled nad trhem. Je to nařízení, Díky němuž by podniky měly získat větší konkurenceschopnost, měly by být více online, díky tomu by měly být mnohem účinnější, efektivnější ve svém fungování. Za druhé, vzájemné uznávání zboží. To je také důležitý legislativní balíček. Ono to patří k tomu balíčku obecně, balíčku o zboží, který tady v, parla- v parlamentu a ve výboru probíráme. Doufejme, že se nám to podaří zpracovat co možná nejrychleji, tak abychom dokázali předložit definitivní návrh, který tedy bude eh, předmětem všeobecné schody mezi parlamentem a radou ještě za vašeho předsednictví. A nyní mi dovolte, abych zmínil ještě další priority, které jsou stěžení pro naše, naši frakci. Za prvé platformy. My jsme příslušným výborem, máme to v gesci, konkrétně eh, Crystal Schaldemuse. Jde o vztahy mezi podniky prostřednictvím platform. Dalším tématem je kybernetická bezpečnost. To je zase téma, které se, kterým se především zabývá výbor pro průmysl, výbor ITRE, ale svým způsobem je to zajímavé i pro nás protože jde o celou tu oblast uznávání standardů v oblasti kybernetické bezpečnosti. A na závěr mi dovolte, abych vyjádřil jedno přání. Doufám, že rakouské předsednictví se bude snažit překonat potíže. Potíže, které jsou v radě a které se týkají přístupu na trh. Já si myslím, že zkrátka jsou v naší společnosti lidé, kteří jsou znevýhodněni. A to je pro nás nepřijatelné. Je pro nás nepřijatelné, aby tady byla blokační menšina, která zabraňuje tomu, abychom dospěli ke všeobecné dohodě. Protože ta dohoda by pomohla lidem, kteří jsou slabší než ostatní. To znamená, že k tomu potřebujeme adekvátní právní rámec a my jako parlament jsme se to proto vyjádřili velkou většinou. Paní ministrině, ono to má jeden politický aspekt. My jsme výbor, který se zabývá jednotným vnitřním trhem. A základem všeho je volný pohyb. Především volný pohyb osob. Já jako Ital si v tomto ohledu dělám velké starosti. Mohlo by to totiž dojít tak daleko, že ta diskuze o migraci by měla dopad na volný pohyb osob a zboží. V tom smyslu, že by se zase začaly zavádět bariéry na našich eh, hranicích. Já to říkám naprosto vědomně, záměrně jako Ital. Myslím mimo jiné na eh, hranici v Brennerském průsmyku, na naší hranici s Rakouskem. To znamená, že my nesmíme zapomínat na základní princip vnitřního trhu eh, a sice volný pohyb, protože to by mělo velký dopad na celkový eh, další vývoj Evropy. Děkuji. A nyní má slovo András Šveb. Děkuji, paní předsedkyně. Já se omlouvám, ale přítomnost pana Trumpa v Bruselu komplikuje eh, cesty nás všech do práce. Rád bych se vyjádřil k tomu, co říkal pan Danty. Já eh, v tomto výboru tedy nevidím velké myšlenkové rozdíly mezi jednotlivými frakcemi. Mám pocit, že naopak se snažíme napříč politickými skupinami konstruktivně přispět eh, k nějakým dobrým řešením a nalézt eh, schodu, konstruktivní schodu já musím říct, že to je pro mě pozitivní zkušenost eh, se spoluprací v Evropském parlamentu. A pokud jde o jednotný trh, tak bych rád něco řekl o průmyslové politice. Rád bych konstatoval, že v tuto chvíli máme před sebou obrovský problém. Populisté říkají, že Evropa nefunguje a že je to špatná cesta. My říkáme, že Evropa je nejlepší cesta, ten nejlepší způsob pro náš kontinent, ale bohužel trpíme tím, a proto, dneska, proto to dneska říkám explicitně právě ve výboru pro vnitřní trh. My nejsme ochotni, a to ani v Radě, ani v jiných evropských institucích, Eh, uplatňovat plnou logiku vnitřního trhu, protože pouze tehdy, pokud ji budeme plně uplatňovat, tak vnitřní trh plně využije svůj potenciál. Pokud eh, nebudeme plně uplatňovat tu logiku, tak budou mít populisté pravdu a vnitřní trh fungovat nebude. A my si tedy musíme položit jasnou otázku. Eh, může vnitřní trh fungovat pouze tehdy, pokud se pokusíme pouze o 80%? Já si myslím, že 80% nás prostě k výsledku nepřivede a že potřebujeme ten vnitřní trh eh, aplikovat úplně, aby se využili, využilo jeho eh, výhod. Další palčivé téma. Když jsem se dostal do parlamentu v roce 2005, eh, říkám to proto, že jsem tady déle než někteří jiní poslanci, tak v roce 2005 komise předložila první návrh týkající se modernizace celního práva. Celní právo je vlastně takovým styčným bodem mezi eh, volným pohybem eh, na jednotném trhu a eh, poplatky, které tedy vybírají členské státy. V roce 2011 se to zamítlo, eh, v roce, tedy pardon, v roce 2009 se eh, tedy předložil nový návrh, eh, v roce 2013 další návrh týkající se celního kodexu Unie a zase se to odkládá. To znamená, že já už jsem tady 15 let a 15 let jsem tady seděl zbytečně, pokud jde o celní právo, celní kodex. Jak to mám vysvětlit našim voličům? To znamená, znamená, že bych vám poprosil, paní Šrambek, abyste eh, se jako předsednictví pokusili se věnovat právě tomuto nepopulárnímu a nezajímavému tématu, abyste se eh, skutečně vynasnažili udělat další krok, protože po 15 letech by to podle mého názoru skutečně stálo za to. A my jako EPP bychom se na, to rá, na tom rádi podíleli. Děkuji, že jste mezi nás přišla. Děkuji za ALDE paní Charanzová. Thank you very much. Děkuji paní předsedkyně, paní ministrině, vítejte v tomto výboru. Děkujeme vám mnohokrát za vaše úvodní eh, slova. Souhlasím především s tím, co říkáte o lepší legislativě v Evropské unii, ale chtěla bych také zdůraznit to, že v tuto chvíli budete mít na stole více než 300 Eh, rozběhnutých Eh, balíčků a případů eh, a mm, nechci říkat, že ty, které řešíme v našem výboru, jsou nejdůležitější, ale za stávající situace v Evropské unii je to jednoznačné, protože pokud o něco jde, tak je to budoucnost Evropské unie. Já jsem z České republiky, to je země, která patří mezi ty euroskeptičtější, ale pokud něco lidé na Unii oceňují, tak je to právě vnitřní trh. Takže vy jste to předsednictví, které by skutečně mohlo změnit vnímání Evropské unie ze strany veřejnosti. A nyní bych se chtěla soustředit na tři významná témata z pohledu mojí politické frakce. Jednak se to týká balíčku zboží. Vy jste to taky už zmiňovala, že můžeme mít jednotný trh jedině tehdy, eh, když budeme mít kontrolu nad tím, co na ten trh přichází z vnějšku. Takže zdůrazňuji kontrolu, nikoli blokování toho, co přichází na vnitřní trh. Takže si myslím, že návrh komise, ale také celá řada pozměňovacích návrhů tohoto výboru právě směřuje tímto směrem. A současně si myslím, že potřebujeme vzájemné uznávání na vnitřním trhu, ehm, abychom měli jistotu, že české zboží bude stejně bezpečné jako rakouské nebo německé. A tak bych chtěla od vás slyšet závazek, že se pokusíte eh, pohnout s těmito tématy a že se pokusíte je uzavřít co nejdříve, protože si myslím, že to je opravdu velice významný legislativní návrh. Za druhé, a to je akt eh, přístupnosti, jak už to eh, zmiňoval tady kolega. Já bych eh, taky ráda od vás slyšela, že na tom budete pracovat a že můžeme doufat v konečnou dohodu za vašeho předsednictví. Zvlášť bych ráda slyšela, co si myslíte nebo jaká je e, e, pozice členských států, co se týče zahrnutí veřejných zakázek do působnosti. Jak víme, veřejné zakázky představují 20 evropského HDP, takže všichni se shodujeme na tom, že nechceme vyloučit Eh, handicapované z tohoto velkého trhu a eh, taky bych chtěla zdůraznit, že celá řada eh, dohod na jiných tématech, jako třeba kodex telekomunikací, kde jsem byla zpravodajkou a další, vychází z toho, že dostupnost pro osoby s handicapem bude pokrytá těmito akty. Takže případně, pokud by se toto nepovdařilo během e, vašeho e, předsednictví, pak by to vlastně spochybnilo i další akty, které byly nedávno přijaté. E, další se téma, o kterém chci hovořit, je pojištění motorových vozidel. Nedomnívám se, že byste to mohli dokončit během vašeho předsednictví, ale ráda bych slyšela, jak budete chtít postupovat v radě eh, na toto téma. Umíte si jistě představit, že pojištění vozidel je velice významné téma pro občany, hlavně pro občany z malých členských států, eh, kteří často jezdí za prací do zahraničí, takže bychom měli maximálně zlepšit přístup k pojištění a snížit eh, rizika, která s tím souvisejí. Děkuji vám mnohokrát, paní, předsed, paní ministrině, a přeji vám mnoho štěstí. Děkuji. A nyní má slovo pan Karas. Vážená paní ministrině, vítáme vás srdečně v Evropském parlamentu. Vy jste eh, v rámci eh, priorit eh, rakouského předsednictví, které my všichni podporujeme, tak jste Mm, samozřejmě hovořila o prioritách, které je potřeba zrychlit, třeba otázka digitálního vnitřního trhu a to souvisí s tou eh, každodenní legislativní prací. Já bych vás chtěl eh, požádat, eh, že ty témata, která jsou nyní ještě na stole, tak aby to bylo dokončeno, třeba co se týče otázky dohledu trhu, e, protože e, to, co jsme mohli stihnout za estonského předsednictví, e, tak to souvisí s, úspěšnou, s úspěšným reagováním Evropského parlamentu na takovéto problémy. A to se týká dohledu nad trhu. A hovořili o tom i ostatní. A e, potom kolega e, Šváb e, hovořil také o otázce celního práva. Je to velmi technické a je to také trošku výbušné z politického hlediska. Doufáme, že během rakouského předsednictví Eh, se to nebude odsouvat a budeme moci se pustit do práce. A eh, to neznamená, že by se to stihlo během tohoto období, ale nebylo by eh, dobré to dále odkládat. A my si myslíme tedy, že bychom už s tím měli začít. A potom, co se týče toho, že dnes přijíždí americký eh, prezident do Bruselu a bude eh, v NATO, nebude tady v Evropském parlamentu a v Helsinkách se sejde s ruským prezidentem Putinem. A tady se ukazuje tedy, eh, kde ty priority jsou. A pokud nebudeme více nezávislí, pokud neposílíme náš vnitřní trh, pokud neomezíme překážky vnitřního trhu, a pokud eh, nepokročíme v oblasti digitalizace, eh, tak eh, zůstaneme mimo tyto hospodářské bloky a nebudeme připraveni na budoucnost. Proto si myslím, že je potřeba odstranit veškeré překážky vnitřního trhu a růst a zaměstnanost. Vše co souvisí s eh, definicí vnitřních trhů, také pokud jde o malé a střední podniky. U všech eh, témat máme problém s definicí, eh, co se týče jednotlivých rámců a definice vlastně představuje příležitost i riziko. Proto bych vás chtěl požádat, aby v případě Eh, jednotlivých eh, problematik, abyste se eh, zaměřili na definice malého a středního podniku, potom dodavatel, exportér, abyste toto podpořili, protože jinak může dojít k narušení hospodářské soutěže v rámci vnitřního trhu. Jinak vám eh, chceme popřát eh, mnoho úspěchů, pokud jde o vaše priority a také pokud jde o spolupráci s Evropským parlamentem, abychom co nej, mm, dokončili eh, co nejvíce projektů. Nyní... Děkuji a nyní Pascal Aimo. Ehm, Děkuji, paní předsedkyně. Vítám vás, paní ministrině, tady v našem výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Vy jste zcela právem řekla, že jednou z vašich priorit je digitalizace. Můj, váš svět, svět našich dětí bude svět digitální. A já si myslím, že v tuto chvíli je to tak, že všechny podniky se na ten proces digitalizace připravují a snaží se poznat výhody digitálního světa a využívat je. My jako politici, jako Evropský parlament jsme, se snažíme vytvářet rámcové podmínky pro eh, ten digitální svět už teď. Já v mnoha politických řečech slyším o tom, že digitalizace je prioritní téma, že digitální rámcové podmínky eh, musíme vytvořit, ale pokud jde o detaily, tak eh, je to tak, že každá členská země rychle eh, dospěje k závěru, že nechce přizpůsobovat svoje vnitrostátní právo. Já jsem zpravodajem v jednom legislativním aktu, který je součástí vašeho programu. Eh, je to prodej na dálku a záruční práva. My to řešíme společně s kolegyní Gebhardt. Jsme v trojstranných jednáních jde o obsahy, tedy o smlouvy s digitálním obsahem mimo jiné a já si myslím, že už v podstatě tři roky jako parlament velmi konkrétně a já mám pocit také velmi inteligentně pracujeme na tom, abychom tedy získali společné stanovisko, ale pokud jde můj, o moje téma, tedy prodej na dálku a záruční práva, již tři roky čekáme na všeobecný postoj rady. Kdybychom ho měli, tak bychom velmi rychle dokázali dospět ke schodě. A já si myslím, že to teda rada musí předložit, protože to by potom rakouské předsednictví mohlo označit za velký úspěch svého předsednictví. Je důležité, aby v 28 členských státech platila stejná právní eh, pravidla. Mm, potom občané budou moci chápat vnitřní trh jako výhodu, jako úspěch. Já si myslím, že v tomto případě nám nepomůže princip subsidiarity. Tady je potřeba, eh, abychom šli skoro opačným směrem. Já si myslím, že pokud bychom se snažili nechat všech 28 eh, jednotlivých právních systémů fungovat nezávisle, tak by to byl vlastně krok zpět. A proto mám jednu otázku a taky svým způsobem určitou prozbu. Snažte se prosím přimět radu k tomu, aby co možná nejrychleji předložila ten všeobecný postoj. E, my společně s kolegou Fosem a s paní kolegyní Gebhardt pevně věříme, že za vašeho předsednictví se nám podaří to dokončit dotáhnout do konce a že to bude úspěch jak pro podniky, tak pro spotřebitele, protože zvýšíme ochranu spotřebitelů a pro podniky vytvoříme právní rámec, díky němuž budou moci lépe fungovat. To znamená, že vás prosím, abyste tedy jako rakouské předsednictví předložili general approach v této věci, protože to bude váš velký úspěch. Děkuji. Děkuji a nyní dávám slovo panu, paní Gerhard. Děkuji, paní předsedkyně a děkuji vám, paní ministrině, za váš projev. Souhlasím s panem kolegou Nikolou Danty. On řekl, že jeden z největších úspěchů, který máme, je právě volný pohyb v Evropské unii. Volný pohyb osob je jedním ze základů vnitřního trhu. Navzájem se to podmiňuje, jedno vyžaduje druhé a proto tedy apeluji na všechny politiky v Evropské unii. Já si myslím, že musíme pracovat na tom, abychom nezničili velký evropský projekt tím, že všude zase začneme obnovovat hranice, protože si myslím, že je to přesný opak toho, co považujeme za dobrý vnitřní trh, za dobrý digitální trh, protože právě to je velká priorita pro předsednictví rady. My chceme, aby vnitřní trh byl úspěšný eh, a jak právě řekl pan kolega Pascal Garimont, máme tu jedno téma, které takřka stroskotává, protože rada není schopna dospět ke společnému stanovisku v této věci. A pokud do 12. října to společné stanovisko nebude, a pokud nebude jasné do 12. října, co chce rada udělat, tak v podstatě je ohrožen i projekt s digitálními obsahy, protože bez toho původního návrhu nic nepůjde. A ono by nebylo dobré, kdyby rakouské předsednictví zaznamenalo neúspěch v této oblasti, protože je skutečně stěžení. Je stěžení pro uh, naší politiku a myslím si, že by to byl velký neúspěch vašeho předsednictví. A zásada, a teď budu citovat, eh, že tedy spě- musíme spěchat pomalu, ta se na tomto místě nehodí. Já vás prosím, abyste skutečně pokročili, protože pokud nepokročíme v digitálním konventu, tak nebudeme vědět, jak eh, postoupit v tom smart zboží. Pokud rada bude neustále říkat, že někdy něco bude přijato v oblasti prodeje na dálku, tak to nám nestačí. S tím pracovat nemůžeme. A nepřijmeme ani to, že někdy eh, zkrátka budou přijata pravidla pro prodej eh, inteligentního zboží na dálku, ale všechny ty další témata, všechna ta další témata, která s tím souvisí, prostě budou neupravena a tím vznikne obrovská mezera v legislativě. My jsme tím tedy blokováni a věřte mi, že pokud nám řeknete, že možná dospějete k řešení v prosinci, tak nám to nestačí. To je prostě pozdě, protože my to nebudeme schopni do, do, dokončit, dotáhnout do konce. A uh, vy sama jste řekla, že digitální vnitřní trh je jednou z vašich velkých priorit. Děkuji. A pan Egnu? Uh, Děkuji. Dobrý den, paní ministrině. Já chápu, že vaše vláda se staví velmi pozitivně a nadějně k Brexitu, jakožto zástupce eh, UKIPu to vidím s úlevou. Eh, v nadcházejících šesti měsících bude v eh, radě mnoho diskuzí ohledně obchodních vztahů s Británií po Brexitu. A je důležité, aby nikdo nestrácel ze zřetele, že to budou moci být miliony, ale určitě stovky tisíc malých a středních podniků, které budou zoufale chtít na britský trh a e, moje země bude chtít přístup na jednotný trh, takže by e, malicherná politika neměla tomu stát v cestě a já doufám, že rakouská vláda k tomu zaujme mm, jaksi postoj s nadhledem a my jsme přesvědčeni, že obchod je dobrý pro všechny. Děkuji. Děkuji vám. A nyní paní Sehnalová, prosím. Děkuji za slovo, vážená paní ministrině, také vás tady vítám a děkuji za vaši prezentaci. Kromě toho, co jste řekla, jsem si váš program i pozorně přečetla, eh, takže bych ráda zmínila dva tematické okruhy, kterým se tady v našem výboru dlouhodobě věnuji. Eh, jednak eh, velmi vítám, že program vašeho předsednictví předpokládá konkrétní iniciativy Eh, které se týkají úsilí o eh, posílení důvěry občanů eh, v potravinovou politiku Evropské unie. A já si myslím, že se sem docela dobře hodí zařadit otázka, která s důvěrou spotřebitelů velmi úzce souvisí, a to je rozdílné složení značkových výrobků v rámci vnitřního trhu. My budeme zítra na našem výboru schvalovat legislativní usnesení, které Eh, vítá, že Evropská komise předložila v Dubnu eh, v rámci nové eh, spotřebitelské politiky konkrétní legislativní návrh v téhle oblasti a zároveň ovšem říkáme nebo konstatujeme, že tento návrh potřebuje určitá vyjasnění. Takže ta otázka, která se nabízí, je, a chtěla bych znát váš názor, jestli si myslíte, že přizpůsobování složení značkových výrobků v závislosti na tom, kde jsou prodávány, je v souladu se základními principy vnitřního trhu. A ta druhá oblast, o které bych chtěla mluvit, ale už ji zmínili někteří kolegové přede mnou, ale jako stínová zpravodajka frakce sociálních demokratů je to téma, kterém, ve kterém jsem angažována i osobně, to je Evropský akt přístupnosti a tady bych opravdu požádala o velkou míru eh, úsilí o to, abychom eh, tuto legislativu skutečně dotáhli do konce ku prospěchu nejen lidí se zdravotním postižením, ale eh, mnohých, eh, mnohých dalších. Je to skutečně velmi důležité téma a budu ráda, když rakouské předsednictví v tomto udělá ten konečný eh, krok. Děkuji. Thank you, and, uh, Mrs. Děkuji a paní Grapíny. Děkuji. blahopřeji paní ministrině k převzetí předsednictví. Samozřejmě Rumunsko, moje země, vás sleduje. Já souhlasím s předřečníky a chtěl bych podpořit pana Karase, který pracoval na interskupině pro malé a střední pokyně čtyři roky. On jako předseda, já jako místo předsedkyně a často v interskupině eh, jsme diskutovali a taková červená nepřekročitelná linie je vůle usnadnit mezinárodní aktivity malých a středních podniků, přístup na vnitřní trh a tak dále. A proto vyjasnění definic je eh, velice důležité a vítané. A když bude v, závodě, v zemi budou tři závody, eh, všeho všudy, tak eh, mm, počet zaměstnanců není relevantní pro definici. Může jich eh, být 10 nebo 11 lidí, kteří pracují v mikropodniku, ale přesto mohou mít velký obrat, pokud to třeba bude nějaká technologická firma. Takže je potřeba k tomu přistupovat s svěžím pohledem. Já jsem zpravodajka za dvě zprávy v ve své frakci a eh, Zajímalo by nás, eh, co eh, byste řekla k opožděným platbám, protože opožděné platby v, v členským těch zemích eh, jsou zásadní téma a také eh, mm, já jsem zpravodajkou, co se týče rozpočtu pro malé a střední podniky v roce 2019 a eh, mnozí a mnohé členské státy už to říkali, my máme principy v tom Small Business Act a, a se snahou mm, omezovat zátěž a tak dále, ale prakticky se tak neděje. A co se týče rozpočtu pro rok 2019, který doufám, že bude zítra přijatý, předložili jsme pozměňovací návrh a přáli bychom si, aby ten rozpočet byl větší. Některé části, zvlášť ty části, které se týkají podpory malých a středních podniků, shodujeme se na tom, že jsme závislí na malých a středních podnicích a to je zásadní. To by měla být nepřekročitelná hranice pro všechna předsednictví ve funkci. nemůžete jinak zajistit rovnou hospodářskou soutěž mezi malými a velkými podniky. A to pak může vyvolávat mnoho škody pro malé podniky, které jsou mnohdy nuceny až zavřít. Vím, že Rakousko má velmi mnoho malých a středních podniků, takže eh, kdy chci vás požádat, jestli byste mohla tedy toto eh, zvlášť zdůraznit. Děkuji. Všichni už, kdo chtěli vystoupit, vystoupili. Tak bych motto van het Oostenrijks voorzitterschap. Co se týče eh, mota rakouského eh, předsednictví, a to zní, že Evropa, která chrání, tak toto moto ukazuje, že to je také to, co evropský občan od Evropy očekává a to e, souvisí s růstem, s pracovními místy a s konkurenceschopností. A abychom toto uskutečnili, tak na to potřebujeme vnitřní trh. To je právě velmi důležitý prvek, abychom právě tyto e, tři otázky uskutečnili. Vy jste hovořila o tom, e, že je důležité schválit legislativu, která přináší přidanou hodnotu, jenom tu. A to je velmi důležité. A to, tato otázka spadá do e, naší gestce. Tady se e, hovořilo také o odstranění překážek a to je věc, která leží na srdci mnohým občanům a je důležité, aby se Evropa vyjádřila jasně, ale e, tato otázka zablokování na radě a je důležité, aby Rakousko toto vyřešilo. A potom za druhé otázka, otázka eh, eh, skutečného digitálního trhu, to je důležité, aby se na tom pracovalo. I v parlamentu jsme postoupili, ale na radě právě existuje problém. Já si myslím, že to je to, kde potřebujeme jasnou přidanou hodnotu. Tu evropskou přidanou hodnotu a já doufám, že nám v tom rakouské předsednictví pomůže. A mnoho štěstí. Děkuji. Děkuji za veškeré komentáře a otázky. Já jsem si celou řadu věcí poznamenala a Určitě eh, tomu budu věnovat pozornost. Dovolte mi, abych začala těmi obecnějšími věcmi a během svého projevu se budu snažit reagovat na co možná největší množství otázek. Pokud by něco zůstalo opomenuto, tak to ráda doplním během bilaterálního jednání. Paní předsedkyně již sama řekla, že titul našeho předsednictví eh, se snaží zahrnout celou řadu témat a jedním z nich je zajištění konkurenceschopnosti a blahobytu díky digitalizaci a vnitřnímu trhu. To je tedy řečeno naprosto jasně a míněno je tím to, že jsme tedy, že se zasazujeme o volný pohyb eh, služeb a zboží a lidí eh, pokud jde o hranice, tak to se bude řešit na jiných výborech, ale nám jde o to, abychom tedy v rámci EU měli ty svobody, které jsme našim občanům slíbili a které jsou tedy součástí vize Evropské unie a které tedy přináší výhody, e, které můžou občané denodenně zakoušet. O to se budeme zasazovat a budeme se snažit tyto svobody ještě posílit. Druhé důležité téma, které jste zmínili, to je propojení propojení mezi vní, eh, malými a středními podniky a startupy, protože i startupy jsou v podstatě eh, součástí malých a středních podniků. Ty mm, ty prioritní eh, podniky nebo podniky, co byl vlajkové lodě, to znám ze svojí zkušenosti generální ředitelky. Ty hlavní podniky vždycky jsou úspěšné pouze tehdy, pokud jsou úspěšné i malé a střední podniky. Je to takové vzájemné spojení a pokud malé a střední podniky nebudou pokračovat v digitalizaci, tak se eh, to nepodaří ani velkým podnikům. V Rakousku je drtivá většina podniků eh, malých a středních, podobně je to v jiných evropských zemích a proto se tedy musíme zasadit o to, abychom tento ekosystém eh, podporovali, a abychom na to neustále mysleli. Takže vám děkuji za tento komentář a během našeho předsednictví to budeme mít neustále na paměti. A nyní k těm konkrétním otázkám na jednotlivá témata, které jste znesli. Za prvé, eh, balíček týkající se zboží, technická harmonizace, to jsou důležité věci. 28. května Rada pro konkurenceschopnost přijala všeobecnou pozici týkající se nařízení o vzájemném uznávání a tento všeobecný postoj je podle našeho názoru velmi vyvážený, protože e, to zlepšuje zásadu vzájemného uznávání. Doufáme, že se nám podaří velmi rychle shodnout s Evropským parlamentem a to ještě do konce roku. O to se můžete, na to se můžete spolehnout. Můžete se spolehnout na to, že právě v tomto tématu chceme pokračovat s dostatečnou rychlostí, dostatečným tempem, protože chceme zaručit, aby výrobky, které se dostávají na trh v EU, byly bezpečné a splňovaly požadavky EU. Pokud se totiž budeme snažit o posílenou harmonizaci v obchodě v rámci EU, tak budeme mít i eh, potenciál eh, zlepšit vnitroevropský obchod a napomůžeme tak eh, všem evropským podnikům. To znamená, že to je nepochybně téma, na kterém budu s velkým nasazením pracovat. Pokud jde platform, o téma Platforms to Business, eh, i to je tedy stěžení pro malé a střední podniky. My zatím máme málo platform, eh, které by měly velkou pozici na trhu. My jako Rakušané jsme s tím udělali dobrou zkušenost, protože máme pravidlo, eh, pravidla především v oblasti cestovního ruchu Poskytovatelé mohou na takových platformách nabízet k pronájmu svoje volné pokoje a nechceme, aby tedy tady dominovalo jen několik málo velkých podniků, to znamená, že to je nepochybně téma, kterému se budeme věnovat a 29. a 30. listopadu na Radě pro konkurenceschopnost se tomu budeme eh, tedy konkrétně věnovat. Chceme zachovat vysokou míru ambice a Chceme tedy poskytnout eh, parlamentu co možná největší podporu, tak abychom mohli co možná nejrychleji začít s trojstrannými jednáními a abychom toto téma dokončili ještě do voleb do Evropského parlamentu. To je tedy náš cíl. Nyní eh, Bezbariérovost, to je také důležité téma, přístupnost, Accessibility Act, vy jste to zmínili několikrát. Trojstraná jednání eh, tady probíhala za bulharského předsednictví a myslím si, že pokročila významným způsobem směrem vpřed a nám jde o to, abychom tedy navázali na tuto práci a abychom i my dosáhli určitého pokroku. Bohužel musím konstatovat, že ty nejdůležitější a nejpalčivější otázky zatím vyřešeny nebyly. A to určitě máte na paměti vy, když jste to tady několikrát zmiňovali. Tím nejožehavějším tématem je oblast působnosti směrnice a je naprosto jasné, že je to důležité téma a i my se tedy budeme snažit na tom pracovat. Naším přáním by bylo to, abychom to dokončili co možná nejrychleji, eh, tak abychom to mohli dokončit ještě za našeho předsednictví. Trojstraná jednání se konala včera a já zatím nevím, jaká, jaké jsou jeho výsledky, ale velmi se na to těším, velmi mě to zajímá, protože je to téma, kterému se velmi intenzivně věnuji eh, sama. A nyní tedy celní kodex. I to je důležité a obtížné téma, které jste zmínili. Některé IT systémy by měly být zavedeny teprve v roce 2025, ne v roce 2020, jak se původně stanovilo. Eh, komise tedy stanovila celkový směr. Eh, vy správně říkáte, že je to víceméně stejný návrh jako v minulosti. Ty technické systémy tedy eh, nějak fungují, pracuje se na nich. Já si to téma eh, tedy vezmu k srdci a budu požadovat po našich expertech, aby v tom pokročili. V této souvislosti je důležité to, abychom měli neustále na paměti to, že musíme posílit Evropu jako ekonomický, eh, ekonomický prostor, hospodářský prostor a to s tím nepochybně souvisí. Pokud jde o veřejné zakázky, já jsem se velmi stručně vyjádřila k tématu veřejných zakázek a také bezbariérovosti. Poznamenala jsem si to, co jste řekli a budeme se tomu věnovat. Děkuji vám za ty myšlenky. Eh, budeme tomu věnovat pozornost. Pokud jde o balíček eh, veřejných zakázek obecně, tak hlavním cílem je to, abychom zlepšili účin, účinnost fungování jednotlivých orgánů pro veřejné zakázky v jednotlivých členských státech. Eh, komise tady nabízí dobrovolné ex ante hodnocení a my se tady budeme snažit abychom v této věci pokročili. Rakouské předsednictví je ochotno, je k dispozici nabídnout tedy svoji podporu při eh, prosazování tohoto nelegislativního balíčku. I v tom se tedy budeme angažovat. A nyní digitální jednotný trh. Digital Single Market. I to je tedy důležitá priorita. Vy jste ji opakovaně zmiňovali ve svých komentářích a dovolte mi, abych na tomto místě pouze znamenala, že právě v této věci můžeme vytvořit velkou evropskou přidanou hodnotu eh, zhruba ve výši 415 miliard euro za rok. Jde o integrované evropské nakládání s daty a tak dále. To všechno jsou eh, zásadní kroky a můžete se plně spolehnout na to, že během těch šesti měsíců, které máme k dispozici, ona to není dlouhá doba, ale přesto tu dobu využijeme k tomu, abychom tedy postoupili vpřed, Nevím, jestli je tady někdo z Bulharska, ale mám pocit, že bulharské předsednictví eh, nám dobře připravilo půdu, eh, pokud jde o volný pohyb eh, digitálních dat a e, v jiných tématech. To znamená, že my na to můžeme navázat. Myslím si, že digitální trh tady potřebuje moderní regulaci. To jste poznamenali naprosto správně. Byla to případná poznámka a my se o to budeme zasazovat. A nyní mi tedy dovolte, abych ještě zmínila téma kybernetické bezpečnosti. Agentura ENISA tady sehrává důležitou roli. My už jsme to krátce zmínili na jiném zasedání, které se konalo včera. My tedy musíme podpořit eh, vnitrostátní snahy. Je důležité, aby se agentura ENISA dobře etablovala, protože musí být nápomocná, eh, musí plnit svoji roli a i to je tedy téma, kterému se budeme v rámci jednotného digitálního trhu věnovat. Pokud jde o prodej na dálku, tak tady tedy probíhají přípravy na radě. Podle mého názoru je, eh, jsou ta pravidla naprosto jasná. Eh, je důležité, aby byl tedy eh, stanoven mandát já jsem si poznamenala to, co jste řekli a v rámci našeho týmu se budeme tomuto tématu přesně a konkrétně věnovat. Eh, ono to v podstatě je eh, v gesci několika ministerstev, ne pouze toho mého, ale já slibuji, že se eh, v tom budu více informovat a že to tedy, že si to vezmu v srdci. K srdci. New Deal for Consumers, to je nové téma, které souvisí s modernizací evropských pravidel v oblasti ochrany spotřebitelů. Pro nás jsou otázky spjaté s ochranou spotřebitelů i podniků velmi důležité a myslím si, že musíme najít vhodnou míru. Musíme tedy dosáhnout rovných podmínek jak pro podniky, tak pro spotřebitele. A mám radost, že se nám podařilo zahájit velmi konstruktivní jednání. Já už jsem byla v kontaktu s příslušnými komisaři a Eh, vyslechneme si tedy všechny země, parlament, komisi, se všemi se budeme tedy intenzivně bavit, protože eh, je to tak, že na jedné straně chceme tedy zjedno, zjed, zjednodušení a sjednocení pro spotřebitele, ale na druhé straně musíme nabídnout vyvážené řešení pro podniky. Já tady mám na mysli především střední podniky, protože ono se to nebude dotýkat koncernů, ale spíše středních a menších podniků, které do značné míry závisí na místních uh, produktech, na místních uh, materiálech. To znamená, že tady musíme být velmi opatrní. E, je to tedy pro nás priorita a budeme se snažit obojí sladit ochranu spotřebitelů na straně jedné a ochranu malých a středních podniků na straně druhé. Nechceme totiž, aby e, hospodářské podniky byly zbytečně zatěžovány. To je podle našeho názoru naprosto zásadní úkol a já vám již předem děkuji za vaši podporu. A na závěr mi dovolte, abych obecně eh, formulovala jednu myšlenku. Já se budu snažit vám být co možná nejvíce nápomocná, protože eh, témata, o kterých jste hovořili, mi leží na srdci již dlouhá léta. Především je to vnitřní trh a velmi se tedy těším na naši vzájemnou spolupráci. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám, a paní ministrině, za to, že jste zodpověděla všechny dotazy a za to, že jste pohovořila v pozitivním duchu na konci vašeho vystoupení. My v našem výboru považujeme za velmi důležitý vnitřní trh a jsme rádi, že rakouské předsednictví na to nahlíží stejně. Přeji vám hodně úspěchů a doufejme, že dokončíme eh, co nejvíc těch tematických okruhů během vašeho předsednictví. Děkuji.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 So, uh, it means we can... Dobře, budeme pokračovat v našem programu. Jedná se o důležité výsledky eh, trialogu a na programu Máme eh, otázku přístupnosti, Evropský akt přístupnosti, ale Morten eh, tady není, eh, takže začneme se smlouvou na dodávku digitálního obsahu Eveline Gebhardt. děkuji vám. Já už během diskuze s paní ministriní jsem zmínila, že tady eh, máme určité eh, problémy s rakouským předsednictvím, pokud je o tuto otázku, eh, protože my jsme si vědomi toho, že od začátku se rakouské předsednictví zabývalo tímto způsobem těmito dvěma návrhy, protože už tam jako poslanci jsme vyvinuli tlak. Měli jsme technickou schůzi, eh, tedy technická schůze, která eh, byla poslední mm, před eh, létem a doufáme, že to budeme moci všechno stihnout, ale zůstávají pouze dvě otázky a to za prvé, jak to bude vypadat s tím takzvaným chytrým zbožím a potom úroveň harmonizace. Eh, to jsou ty eh, dvě otázky, které jsou stále otevřené, které jsou vysoce politické a o kterých se nemůže jednat na technických eh, schůzích. A bude se to muset probrat na třístraném jednání. Je to tedy tak, že rada do posud se zdráhá zahrnout toto takzvané chytré zboží do digitálního obsahu, protože mají za to, že by se to mělo dát do eh, prodeje zboží na dálku a Evropský parlament má za to, že v případě obou zpráv, včetně zprávy Arimon a eh, pana eh, Fose, takže není smysl, aby to bylo zvlášť, protože to chytré zboží je digitálním zbožím a mělo by to tedy Eh, co se týče té digitální části, eh, být v rámci digitálního obsahu. Ale rada to takto nevidí a to znamená, to je velký problém. A rada eh, do posud nevypracovala Eh, nějaký eh, obecný eh, postoj k tomu, jakým způsobem by se mělo přistupovat k tomuto zboží, které se prodává na dálku, takže my vlastně nevíme, jak to vypadá a blokuje to jednání o digitálním obsahu, protože my nemůžeme souhlasit s tím, že bychom se vzdali něčeho, co je tak důležité. Celá oblast Eh, digitálních eh, věcí, jako jsou chytré domy, autonomní eh, vozidla, mobily, pračky a tak dále. Všechny tyto věci by potom nebyly zahrnuty do vyjednávání a my nevíme, co by se s tím v budoucnosti stalo. A to je tedy to zablokování, kterému čelíme. A během bulharského předsednictví se ukázalo, že jsme to chtěli ukončit a já bych zde chtěla eh, poděkovat bulharskému předsednictví, protože jsme opravdu uskutečnili velký pokrok. Ale celá rada jako eh, celek není ochotná tuto věc vyjasnit. V parlamentu mm, žádná frakce eh, neřekla, že by to chtěla stejně jako rada existuje tedy jednota v parlamentu. Obrovská jednota a to je tedy ten eh, problém, který nyní máme. A nezávisle na tom, co jsem právě řekla, tak eh, rakouské předsednictví na tom chce pracovat, ale eh, případně mm, poprvé v prosinci je potřeba mít nebo je zájem tedy schválit obecný e, přístup tady k této otázce a jedná se o to, že jsme e, před volbami a nebudeme to moci stihnout, protože my víme velmi dobře, že na posledním plenárním zasedání e, v Dubnu tak tam se řešila otázka víceletého finančního rámce a řešil se Brexit. A už i mm, to, v březnu to bylo eh, už zaplněno, takže se zdá, že to nebudeme moci vyřešit, i když parlamentu už na tom pracujeme tři roky. A může to stroskotat eh, na tom, že státy se nechtějí dohodnout na pouze jednom bodu. A to je politování hodné, protože my víme, jak důležitá je tato oblast eh, pro občany, ale také pro podniky, protože potřebují vědět, jaká pravidla v této oblasti platí. Eh, jak to vypadá s ochranou spotřebitele, eh, jak to vypadá s právy podnikatelů a proto si myslím, že bychom se tím měli zabývat. A my jsme zde vyvíjeli tlak a pokud 12. Eh, eh, října rada neukáže, jak se chce ubírat eh, v oblasti toho chytrého zboží, tak to bude opravdu velmi špatné, pokud jde o tuto legislativu. Děkuji vám. Doufejme, že rada pokročí ku předu. A nyní další Eh, informace je otázka elektronického kodexu a to je eh, paní Charanzová, která, která je eh, zpravodajkou. V tomto případě mám velmi dobré zprávy. Dosáhli jsme dobrého výsledku, velmi vyvážené dohody a jak už jsme řekli, náš IMCO tým je dohodou, kde získávají i spotřebitele, i podniky. Já bych chtěla velmi eh, stručně pohovořit o výsledcích eh, eh, trialogu. První věc, které jste si určitě všimli, tak to je cena pro komunikace v rámci EU, tedy volání a SMSky od 15. května to cena bude maximum 19 centů plus DPH eh, za minutu a SMSky budou stát maximálně 6 eh, centů plus DPH za zprávu. To je opravdu eh, výborný výsledek pro spotřebitele. Určitě si pamatujeme že eh, konec roamingu měl být jedním ze dvou pilířů a jednalo se o opravdu neodůvodněné ceny za volání a roaming byl výborný výsledek, ale byli jsme pouze na polovině ceny cesty. Díky eh, parlamentu a tomuto výboru můžeme říci, že nadměrné ceny jsou věcí minulosti. Co se týče volání v rámci Unie, tak eh, tam s tím souvisí ještě mnoho dalších oblastí. Eh, Brzo občané EU budou mít také přístup eh, k eh, levnému širokopásmovému připojení. A k občanům, kteří mají nižší mzdy nebo žijí na venkově, tak se k ním nemělo přistupovat, jakožto k občanům druhé kategorie. Parlament eh, zajistil tento stejný přístup pro všechny. Je důležité, aby eh, eh, ceny byly dostupné. Bude se jednat o sociální ceny, anebo se to bude dělat prostřednictvím přímé podpory občanů. A také jsme přijali eh, ustanovení velmi důrazné pro osoby s postižením v rámci směrnice, kde se pouze vybízí eh, podpora přístupnosti, tak nyní tato věc je otázka jako požadavek a eh, tady toto se, eh, je skombinováno s Evropským aktem přístupnosti a eh, Morten za chvíli o tom pohovoří a to je opravdu eh, velmi dobrá zpráva pro naše občany s postižením. Mandát IMKA zněl, že je potřeba podpořit inovaci, ale stejně tak chránit spotřebitele. Rovnováha, která nepovede k přílišné administrativní zátěži, a je důležité, aby se ke stejným službám přistupovalo stejně. Dohodli jsme se na směrnici, která poskytne právní jistotu pro eh, podniky v přezanční oblasti, aby se zvýšila konkurenceschopnost na vnitřním trhu. Zároveň chráníme naše startupy a inovace s omezenými výjimkami eh, zaručíme, aby eh, směrnice nekladla překážka budoucím telekomunikačním službám, které jsou v Evropě. A nadále jsme stanovili eh, požadavky pro varovné systémy, tedy to je ta tísňová linka 112. Tento systém zajistí to, že dostanete zprávu na mobilu v případě eh, nějaké kritické situaci a to zachrání životy. Eh, takže eh, otázka těch siren, tak to bylo ponecháno v oblasti druhé světové války. A nyní bych chtěla pohovořit o kompenzacích pro spotřebitele. Jedna z největších eh, eh, stížností spotřebitelů je eh, ta hrůza, když musíte změnit poskytovatele, tak spotřebitelé dostanou volný den takže to vlastně potom trvá den a lidé čekají týdny na Eh, to, aby se zaktivovaly jejich telefony či mobily. Tito spotřebitelé si zaslouží kompenzaci. Jsem, dou, jsem ráda, že díky naší práci spotřebitelé budou mít nárok na toto očkodnění. Ve směrnici je 118 článků. Dokážete si představit, že tam je mnohem více informací, ale chtěla jsem poukázat na to nejdůležitější. Jak už jsem řekla, Díky naší práci jsme dosáhli dobré, vyvážené dohody a myslím si, že náš výbor by na to měl být pišný. A e, tato dohoda byla schválena v ITRE včera drtivou většinou a těším se na hlasování v říjnu na plenárním zasedání. Chtěla bych poděkovat všem stínovým zpravodajům, kteří se aktivně zúčastnili vyjednávání, především kolegovi eh, Lambertovi Fanisterlovi, eh, Marlin Mici a Julii Reda, kteří opravdu velmi intenzivně přispěli mé práci. A rovněž eh, děkuji sekretariátu, který nám velmi pomohl během vyjednávání. Děkuji vám a těším se na hlasování na plenárním zasedání. Děkuji, Dito, za všechno tu skvělou práci. A nyní můžeme pokračovat eh, zprávou z trialogu, který se, myslím, konal včera večer o dostupnosti, o, o Accessible Actu. Ano. Jak jsem si pamatujete, jak jsem včera minule hovořil o čtvrtém trialogu, kdy se uh, Ehm, hovořilo o zrušení programu ehm, dalšího trialogu, což jsme považovali za krok zpět za bulharského předsednictví, tak teď s potěšením mohu říci, že jsme zpátky na správné cestě. Trialog za rakouského předsednictví, který začal včera, potvrzuje, že eh, je tady vůle posunout toto téma kupředu. My v Evropském parlamentu jsme připraveni jednat a zřejmě Rakušané se k tomu stavěli včera pozitivně, mají vůli také s tím pohnout co nejdříve. My jsme včera sice nepokročili u těch nejobtížnějších témat, taky protože ne, neměli Eh, no, aktualizovaný mandát, ale eh, rakouský velvyslanec eh, říkal, že co nejdříve se získá aktualizovaný mandát. Co se týče technických otázek, tam jsme dosáhli kompromisů u operačních systémů, specifické definice, o vytvoření pracovní skupiny z eh, zástupců členských států a, a Rada i parlament mají v zásadě podobné postoje. Parlament vnímá Eh, význam toho, aby eh, mohl předkládat eh, stížnosti jménem občanů. Dále je tam celá ta problematika řešení sporů. Takže celkově příští trialog se bude konat 2. října a 8. listopadu další. Takže po včerejší schůzi jsem optimist. Thank you very much. Děkuji za informace a mnoho zdaru v dalších trialozích. Další zpráva o, se týká neosobních dát, eh, takže prosím, Anna Marie, děkuji. Je mi potěšením a s uspokojením konstatuji, že jsme v rekordním čase Eh, ukončili nejprve tedy eh, postup v parlamentu a nyní trialog za pět dní. Představte si pět dní. Jsem eh, velice vděčná všem stínovým zpravodajům, sekretariátu, právním poradcům. Bylo to úžasná týmová práce a já doufám, že jste taky Eh, pocítili, že všechny vaše obavy byly maximálně zohledněny a myslím, že jsme opravdu s radou dosáhli velmi dobrého výsledku. Podařilo se nám zachovat rozsah co nejširší s odstraněním požadavku na lokalizační data, na, eh, to znamená regulaci, dere, deregulace, stanovit pátou svobodu na vnitřním trhu. Je to zcela integrované s ostatními svobodami a eh, digitální revoluce to umožňuje. Eh, takže je to opravdu obrovská změna, konkrétní, rychle výsledky. Je to příklad dobré legislativy, dokázali jsme to, protože jsme to dokázali společně. Podařilo se nám zachovat výjimky na to, co je obsaženo ve smlouvách, to znamená veřejnou bezpečnost. Podařilo se nám vyhnout možnosti právní nejistoty, kdyby členské státy mohly jaksi disproporcionálně interpretovat některá ustanovení, aby se Eh, ten požadavek na lokalizaci eh, neobjevil zadními vrátky. My ve skutečnosti zavádíme veřejnou bezpečnost do rozsahu a veřejné zakázky tam, kde dochází uh, k, ke uh, ukládání dat třeba v rámci některých úřadů, jako v Německu, takže uh, pokud uh, chtějí ukládat ta data na státní úrovni, tak to mohou dělat vnitrostátně, ale pokud tedy z, vlastními, z vlastních zdrojů, ale pokud je to veřejná zakázka, tak to musí být mezinárodní veřejná zakázka. Také jsme Eh, maximálně vyjasnili rozdíl mezi GDPR a FFOD a eh, s tím, že osobní data zůstávají naprosto pod eh, v samostatnou jurisdikcí, to znamená, nemíchá se to s GDPR, protože smíšené soubory dat nemůžeme regulovat v budoucnu. To znamená, my jsme Eh, to vysvětlili jednoznačně, že pokud máme soubor dat, která obsahují jak osobní, tak neosobní, tak eh, není GDPR dotčeno, ale požádali jsme komisi, aby vytvořila nějaké pokyny a vodítka předtím, než to vstoupí v platnost. Krátili jsme to na čtyři roky a komise má za úkol se soustředit konkrétně na souvislost mezi GDPR a ostatním, tak abychom měli jistotu, že to bude působit a fungovat dobře i v budoucnosti a bude právní jistota. Také jsme zjednodušili postup pro kompetentní orgány a při žádání o pomoc k, při přístupu k datům zpracovaným v jiném členském státě, pokud to potřebují správně e, odůvodněných e, příčin a také, aby členské státy měly možnost e, nařídit přiměřené sankce v případě zneužití, ale je opravdu silná možnost komise, aby kontrolovala, jestli je to opravdu přiměřené, odůvodněné a, a mm, abychom měli jistotu, že to členské státy nebudou zneužívat. Kodex osvědčené praxe ohledně převoditelnosti ehm, dlouho e, odvětví trvalo, než to, než to vypracovali a Myslím, že to je taky dobré. Takže můžeme být celkově spokojeni a já doufám, že získáme zítra silnou podporu v výboru na schůzi. Děkuji. Děkuji vám. A poslední bude informace o providlech pro Eh, poskytovat pro eh, hnojiva eh, na vnitřním trhu. Pan Turkanu právě vchází, jen co se posadíte, dostanete slovo. Prosím. Bună dimineața, doamna președinte, stimați colegi. Al treilea paní předsedkyně, dámy a pánové. Třetí neformální trialog o regulaci o hnojivech se konal 19. června za situace, kdy druhý trialog se konal v Dubnu. Proběhla řada schůzek mezi tím, technických schůzek taky a proto jsme dosáhli mimořádného pokroku a velice děkuji pracovníkům parlamentu. Mm, není tajemstvím, že bych byl rád toto dokončil za bulharského předsednictví. A ale nemohu to nikomu klást za vinu a chtěl bych zdůraznit, že musíme konat společně při našich jednáních s radou. V čtyřsloupcovém eh, dokumentu, který měl 600 stran a 1200 řádků a eh, a 40 stran mělo zpracovat Envy, takže skutečně pokročili jsme. Stanovisko IMCO je jasné, já tedy čekám na kontakt z rakouského předsednictví, letní pauza eh, zřejmě eh, nám umožní dobře se připravit a dosáhnout eh, očekávaného výsledku. Děkuji. Okay, thank you very much. I want to give... Dobrá, děkuji. A nyní dostává slovo Dita Charanzová, prosím. Děk, děkuji. Ráda bych řekla, že jsme požádali o to, aby toto téma bylo převedeno na koordinátory v souladu tedy s jednacím řádem. Thank you, Dita. Děkujeme, Dito. <clears throat> Děkujeme za tuto informaci a uvidíme, jaký bude výsledek. To tedy znamená, že nyní jsme tedy probrali kompromisní pozměňovací návrhy týkající se eh, těchto témat. Hledím teď na EPP, jestli tu někdo je, pan Buzoj, jestli se sem blíží. Dobře, Okay, so, uh, concerning our next... Pokud jde o další bod našeho dnešního programu, tak pan Buzoj bohužel musel uh, dnes dopoledne naléhavě odletět do Bukurešti, takže můžeme pouze probrat pozměňovací návrhy. Jestli jsem to správně pochopila, tak paní Charamzová je jednou ze stínových zpravodajek, to znamená, že nás může informovat. Děkuji, děkuji. Já v podstatě nemám mnoho co dodat. My, co by ALDE, tedy souhlasíme s kompromisními pozměňovacími návrhy a doufáme také, že výbor bude souhlasit i s těmi pozměňovacími návrhy, které nejsou obsaženy v kompromisech. Eh, pod podporujeme návrhy týkající se e, oblasti působnosti a také principu dobrovolnosti. Potřebujeme, aby se posunula rada a aby se skutečně snažila o společnou pozici členských států. To znamená, že to by byl předpoklad pro to, abychom tedy toto téma dotáhli do konce před koncem legislativního období. Děkujeme, Edito, za tuto informaci a Mám velkou radost, že frakce ALDE tedy sleduje tuto schůzi, eh, že jste tady přítomní. Mimo jiné děkuji i vám, pane Salimoviči. A to tedy znamená, že můžeme pokračovat dalším tématem Evy Maidel, která, jak doufám, dorazí později a Protože to máme pana Salimoviče, tak můžeme pokračovat bodem programu, který se týká souhrného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019. A jak už jsem řekla, pan zpravodaj je pan Selimovič. Hmm.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 ano, paní Westphal tu není, ale eh, předala mi svoje stanovisko a já ho mohu přečíst. Omlouvá se za to, že tu nemůže být, je součástí eh, delegace EU v Norimberku a v tuto chvíli tedy je na návštěvě v jednom evropském projektu, děkuje panu zpravodaji a e, souhlasí především s tím, e, bodem, ve kterém je podtržena potřeba harmonizace, je potřeba, aby do aby byly zapojeny organizace pacientů. E, koordinace je předpokladem pro lepší fungování celého systému, větší transparentnost a důvěru. Paní Westphal tedy vítá to, že eh, byly zúčastněné strany zahrnuty. Eh, je potřeba, aby tedy koordinované zúčastněné strany rozhodovaly dvoutřetinou většinou. Eh, paní Festval tedy děkuje stínovým zpravodajům a všem dalším kolegům za veškeré komentáře. Takže prosím. Děkuji, Katrin. A nyní má už skutečně slovo pan Selimovič. Jsem velmi ráda, že vám v tuto chvíli mohu předat slovo, abyste se tedy vyjádřil k všeobecnému nebo souhrnému rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2019, jak jsem oznámila. Děkuji, paní předsedkyně. Pokusím se být co možná nejstručnější, ale přesto se domnívám, že je to důležité téma, eh, o kterém bychom měli diskutovat. Nejprve mi dovolte, abych poděkoval všem kolegům, kteří předložili pozměňovací návrhy. Byly to skvělé připomínky a doufám, že tedy eh, díky těmto návrhům vyšleme směrem eh, k výboru pro rozpočet jasný signál, že ochrana spotřebitelů je důležitým tématem. Pozměňovací návrhy se týkaly nových eh, odstavců. Já jsem se tedy rozhodl, že nebudu sepisovat kompromisy, ale že budu posuzovat každý pozměňovací návrh zvlášť. Pokud jde o rozpočtové změny, tak mně šlo o to, abychom našli určité úspory a to je totiž důležitá věc právě dnes. Dokonce i v oblasti vnitřního trhu. Já už eh, pracuji dlouho mm, v tomto výboru i v jiných výborech a v IMKU to bylo tak, že každé e, téma, které jsme dostali na stůl, hovořilo o tom, že je potřeba rozpočet navýšet navýšit. Ale tady hovoříme o tom, že je potřeba udělat určité škrty. Já jsem se tomu tématu věnoval. Týká se to budoucnosti evropských financí a řekl jsem naprosto jasně, že Evropská unie nebude schopná financovat stejné množství věcí jako dnes a všechny ty oblasti, které se mají rozvíjet, na čemž trváme a já si myslím, že je to dobře, ale potřebujeme tedy jasně stanovit eh, jejich financování, musíme jasně říct, co to znamená. To znamená, že jsem se rozhodl stanovit určité priority v tom smyslu, které rozpočtové návrhy eh, budu tedy doporučovat, kde bude plus eh, program COSME, neférové pro, eh, profilování zákazníků ze strany leteckých společností, požadavky na přístup na trh a tak dále. To znamená, že všechny pozměňovací návrhy v oblasti rozpočtu byly tedy e, dobré, nemohu si na to stěžovat, ale přesto si myslím, že musíme učinit určitou prioritizaci a musíme tedy e, říci, která témata jsou důležitější než jiná. Doufám, že tady výbor můj návrh předloží, diskuze se bude konat zítra a já děkuji všem e, stínovým zpravodajům za skvělou spolupráci. Děkuji. Děkuji, pane Selimoviči. A za EPP e, tu máme paní Tun, která je stínovou zpravodajkou. Roza Tun, prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji vám. Děkuji vám za veškerou práci, za veškeré přípravy. Dovolte mi, abych zmínila pouze několik málo pozměňovacích návrhů, které mi leží zvláště na srdci. První je pozměňovací návrh 19. Já jsem zmínila uh, informace o vnitřním trhu a podporné nástroje, které musí být jasně specifikovány z hlediska financování, což je stěžení. Potřebujeme tedy lepší informovanost spotřebitelů a do toho tedy musíme investovat více peněz a více práce. To znamená, že ty eh, rozpočtové pozměňovací návrhy byly předloženy i k, tomuto, k tomuto bodu. Eh, pozměňovací návrh 20 a 21. Já sama jsem navrhla, aby byly vyhrazeny další zdroje na implementaci určitých legislativních aktů, například Single Digital Gateway. To by mělo být tedy přijato v příští příští měsíc, nebo nařízení o geoblockingu, to zase bylo přijato před několika měsíci a já si myslím, že eh, se musíme postarat o to, aby to bylo správným způsobem implementováno. A doufám, že hlasování zítra bude tedy dobré, že tam bude přítomno více kolegů, než je jich přítomno dnes a že náš výbor, co by výboru IMKO, eh, bude schopný vyslat jasný signál eh, směrem k výboru pro rozpočet. Děkuji. Eh, Růžo a za SAD tady máme paní Grapíny. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. I já doufám, že hlasování zítra dopadne dobře. My jsme předložili pozměňovací návrhy. Myslím si, že naše vzájemná spolupráce byla velmi konstruktivní. Děkuji panu zpravodaji. Přesto eh, jsem trochu překvapená, že Některé pozměňovací návrhy, které jsem předložila, nebyly podpořeny, například pozměňovací návrh číslo 4. Ono je známo, že i malé a střední podniky a spotřebitelé se někdy dostávají do obtížných situací, protože neexistují pravidla. Neexistuje politika, která by je chránila před eh, nadvládou velkých eh, platform. Eh, dále bych ráda zmínila pozměňovací návrh číslo 11. Taky nevím, proč ho pan zpravodaj nepodpořil. Nám mi jde o etickou konkurenceschopnost na trhu, protože si myslím, že je to téma, která, které nám v tuto chvíli chybí a, a doufám, že tedy tento pozměňovací návrh se setká s podporou ostatních frakcí. Kromě toho jsem předložila pozměňovací návrhy, které se týkají rozpočtu to už jsem říkala dneska dopoledne, když jsme se setkali s rakouským předsednictvím. Myslím si, že potřebujeme adekvátní financování malých a středních podniků. Ještě jednou tedy děkuji panu zpravodaji a přesto co jsem řekla, doufám, že tedy moje pozměňovací návrhy eh, se zítra podaří prosadit protože jde o konkrétní rozpočtové linky a já doufám, že díky, tomuto, díky této zprávě se nám podaří eh, zlepšit financování malých a středních podniků a také posílíme ochranu spotřebitelů. Tři z těch rozpočtových linek no, podle mého názoru by eh, vedly k oslabení konkurenceschopnosti. A zároveň se domnívám, že je důležité organizovat kam informační kampaně a vyhradit na to dostatečné množství informačních prostředků. Doufám, že zítra eh, schválíme zprávu, která bude vyvážená. Děkuji. Děkuji. Nevím, jestli pan zpravodaj chce něco říci. Ano, dobře, takže slovo má pan Selimovič. Ano, děkuji paní předsedkyně. Já řeknu pouze pár slov na, na závěr. Souhlasím se vším, co bylo řečeno. Nemám žádné poznámky k těm navrhovaným pozměňovacím návrhům, kteří moji kolegové předložili. Uh, Myslím si, že to je důležitá věc, kterou musíme podpořit, ale pokud jde o tu ten samotný základ, tak tady si myslím, že zkrátka potřebujeme stanovit určité priority eh, a v této souvislosti si prostě nemůžeme dovolit to, abychom zahrnuli všechno. Já vím, že je to velmi obtížné stanovit priority, přesto jsem se o to pokusil a myslím si, že tedy ty eh, priority, které jsem stanovil, jsou rozumné. Doufám, že mě výbor podpoří, ale zároveň vím, že je to obtížné téma. Souhlasím s tím, že důležité je v podstatě všechno. Nicméně eh, doufám, že tedy eh, do budoucna budeme mít dokonce ještě více peněz na to, abychom tyto věci mohli realizovat. Ano, děkuji. Děkuji a hlasovat tady budeme zítra. A to znamená, že se můžeme podívat na další téma, eh, kde je zpravodajem pan Selimovič. Týká se to prodloužení přechodného používání jiných způsobů než metod elektronického zpracování dat stanovených v celním kodexu Unie. A já tuto chvíli tedy předám slovo panu Selimovičovi, aby nám předložil návrh své zprávy. Velmi děkuji, paní eh, předsedkyně, děkuji vám ještě jednou, děkuji vám za možnost předložit eh, návrh své zprávy. My už jsme o tomto tématu diskutovali ve výboru a musím říci, že ta základní pozice je pravděpodobně všem známa. Na závěr, by, na, na, na úvod bych rád řekl, že mě uh, velmi mrzí, že tuto práci nedokončíme do eh, roku 2020, jak je to stanoveno v celním kodexu. Vzhledem k tomu, že dobré fungování takového elektronického systému je velmi důležité, tak se snažíme o to, abychom zajistili, že tedy eh, budeme eh, provád, schopni provést to, co je potřeba. A proto jsem se tedy rozhodl podpořit návrh komise o prodloužení lhuty do roku 2025. Doufám, že to tedy pro vás pro všechny bude přijatelné. Ono je totiž velmi důležité, abychom zajistili právní jistotu jak pro eh, celní orgány, tak pro podniky a pro občany, eh, pro všechny ty, kteří by měli potíže, pokud by ty elektronické systémy eh, nebyly zavedeny včas. Nicméně, Zároveň bych rád zajistil, aby nedocházelo k dalšímu prodlužování lhůt. Do roku 2025 by celní orgány už měly spolehat pouze na eh, elektronické dokumenty a proto mi připadá být zásadní, abychom my jako politici byli naprosto plně zapojeni do, zapojeni do této práce, tak abychom splnili tu lhůtu rok 2025. V návrhu zprávy proto navrhuji, aby komise každý rok parlamentu poskytovala informace eh, o dosaženém pokroku, o výzvách, před kterými stojíme, eh, pokud jde o dos- dokončení této práce. Děkuji vám tedy za všechny příspěvky, děkuji všem kolegům, kteří přispěli k návrhu eh, zprávy a těším se na naši další spolupráci. And then I would like to give the floor. Nyní dávám slovo eh, panu Švábovi, který je eh, stínovým zpravodajem. Eh, děkuji. Já bych chtěl poděkovat panu Selimovičovi a za přípravu materiálu. Myslím si, že k tomu přistupoval velmi pragmaticky. A zde bych chtěl poukázat na to, že my jakožto poslanci Eh, nemůžeme eh, schvalovat eh, legislativu a potom, když ta legislativa vstoupí v platnost, tak potom to celé ještě odložíme o, o let. Proto se mi líbí, že pan Selimovič tady volá po jasných lhůtách. Tady ale je pro mě problém akceptovat rok 2025 ale eh, proč by to mělo fungovat v roce 2025? Už to bývalo mělo být v roce 2011. Eh, proto si myslím, že eh, bychom měli mít jasné stanovisko a měli bychom už prostě neposlouchat takovéto pravidelné vysvětlování, proč to nefunguje. A Eh, tady už nechci slyšet to, proč není možné toto eh, prosazovat. A myslím si, že to by nám ušetřilo práci, i by to ušetřilo náklady daňovým eh, poplatníkům v členských státech. Takže já tím nechci kritizovat pana Selimoviče, ale já si myslím, že rok 2025 není akceptovatelný, protože členské státy, eh, které dostanou to prodloužení, tak to eh, zatím eh, nezvládly, takže nemyslíme si, že by do toho roku 2025 to stihly. Já nemám problém s tím, že by se ta lhuta prodloužila o dva roky takže bychom měli přechodné období do roku 2022 ale je pro mě problém, eh, že bychom to přesouvali do příštího nebo do přes příštího volebního období. Chceme-li k tomu přistupovat seriózně, eh, tak během eh, příštího volebního období by se měla, to mělo uskutečnit. A neměli bychom dovolit, aby to vzdávali členské státy nebo přijít s nějakým novým návrhem. Děkuji. Děkuji vám za vaše slova. Chápu to tak, že Evropská komise tady není, tak nevím, zali vy, pane Salimoviči, chcete ještě něco dodat? Děkuji vám, paní předsedkyně. Já souhlasím eh, s tím, co řekl eh, kolega Schwab. Je to opravdu eh, velmi závažná věc, že členské státy neplní svoje závazky. Proč jsme tam dali lhůtu 2025, je, že jsme jim chtěli dát určitý čas, aby prostě neměli výmluvy, proč to neuskuteční. Protože pokud jim dáme kratší lhůtu, tak oni potom se budou moci vymluvit na to, že to byla krátká lhůta. Potom to budeme muset zase odložit a bude budeme ve stejné situaci. A je to opravdu jasná kritika pro členské státy, kteří neplní to, co slíbili. A abychom to vyvážili, tak eh, já jsem tam chtěl dát lhůtu 2025, aby nám komise eh, každý rok oznamovala, v čem spočívá pokrok. Protože Eh, jak říká pan Švab, eh, nemůžeme se dostat do stejné situace. Máme eh, členské státy, které neplní své sliby a potom se dostáváme do stejné situace. Já jsem si zaznamenal, co jste řekli a potom se k tomu ještě později vrátím. Děkuji. Lhůta pro pozměvací návrhy je 11. září v poledne. A uvidíme tedy, jak to bude vypadat a to znamená, že můžeme ukončit tento bod našeho programu a chci se zeptat, zali nějaký eh, poradce z EPP výzdali mm, paní Miguel je tady. Eh, dobře, takže pan Švab nahrazuje Evu Mejdal, eh, což, což znamená, že můžeme pokračovat s dalším bodem eh, našeho programu a to je stanovení podmínek a postup, který může komise požádat podniky a združení podniků, aby poskytovaly informace týkající se vnitřního trhu a souvisejících oblastí. A nyní bych chtěla dát slovo eh, panu eh, Švabovi, který nahrazuje paní Mejdel. Děkuji vám, paní předsedkyně. Vážení kolegové, eh, paní Mejdel se nemohla dostavit, omlouvá se. Ona eh, pracovala s velkým nasazením na tento tematickém okruhu, tedy co se týče informačního nástroje jednotného trhu a také pracovala eh, s velkým nasazením otázky vnitřního trhu v souvislosti s nejenom s právem eh, pro hospodářskou soutěž, ale také s legislativou, co se týče eh, vnitřního trhu a že by měla komise eh, pracovat také na těchto slabinách a na konci ale došla k závěru, že existuje velký odpor tady k této legislativě nejenom ze strany členských států, ale také ze strany podniků a združení podniků má eh, za to, že mají eh, řadu o ospravedlnitelných eh, obav, ale potom existuje velká řada nevyřešených otázek, kde konstatuje kolegyně Mejdel s politováním, že tyto otázky se mohou vyřešit právně jenom tak, že by Eh, museli jsme se rozhodnout pro jiné právní základy, protože jestliže členské státy eh, přistupují tak dogmaticky proti tomuto návrhu, tak nakonec zůstává otevřena otázka, že eh, zdali je opravdu článek 114 tím správným právním základem. A jedná se o to, že v otázce odpovědnosti tak Eh, to se týká toho, že by se eh, přistoupilo k článku 43 nebo 337. Eh, Což by bylo velmi rozumné řešení, protože když eh, potom z dogmatických důvodů eh, rada zablokuje tento návrh, tak by také rada měla eh, převzít odpovědnost. A pomocí spolurozhodování by se tedy měly získat nové pravomoce pro parlament. A proto paní Mejdel navrhuje, že právní základ pro informační nástroj jednotného trhu by měl být změněn a e, to je taková ta hlavní myšlenka a e, tam musíme k tomu většinově se dohodnout a takto by na to většinově měli e, nahlížet všechny frakce a potom uvidíme, jak na to bude nahlížet rada. Protože tady se týká toho, že ve vnitřním trhu jsou slabiny a ne vždy přímo se to oznamuje Eh, komisi a zatím ještě nemáme k tomu eh, nějaký eh, nástroj, který by to transparentně řešil a potom otázka práva hospodářské soutěže, to je velmi dobrý základ, ale musíme se oddělit od toho, že co se týče požadavků z eh, eh, hlediska eh, průmyslových odvětví, tak tam máme tady takovou vlastně jakoby čínskou zeď, která tomu brání. Já tedy úplně nesouhlasím s tímto návrhem, je tady potřeba, by tady prostor oprozlepšit a je, co se týče tedy toho zítřejšího, co se to týče týče této otázky, tak rada se tím bude muset ještě zabývat. Eh, paní eh, Majdel se eh, snažila omezit oblast působnosti, ale to nebylo dostačující pro kolegy a tak to o tom budeme muset hlasovat. Děkuji vám. A nyní dávám slovo paní Grapiny, která je zpravodajkou za socialisty. Eh, děkuji vám, paní předsedkyně. Eh, co se týče eh, diskuze na půdě našeho výboru a také co se týče diskuze s Evropskou komisí a se zúčastněnými stranami, musíme si přiznat, že se jedná o velmi sporný návrh. Komise tvrdí, že má velmi pevný právní základ pro tento návrh. To je škoda, že tady nikdo z Evropské komise není. A není příjemné tento návrh zamítnout. Ano, je tady zástupce komise. Děkuji vám. Já jsem se zúčastnil několika schůzí, eh, nejenom jako eh, stínová zpravodajka. Zastávala jsem jasnou pozici od začátku. A mám za to, že to nebylo eh, pevně zdůvodněno legislativou. Problém je v tom, že komise vždy, když jsme o tom uh, hovořili, tak tam jsou jasné otázky související se subsidiaritou a s proporcionalitou. A tak je tady otázka objektivnosti. Jak eh, vyberete eh, ty obavy těch podniků, aniž byste pracovali s vnitrostátními orgány? Já si myslím, že tady je nedostatek prostoru pro malé a střední podniky. Já oceňuji e, to, co učinila paní zpravodajka. Na setkání stínových zpravodajů jsme se snažili najít řešení a zítra bychom měli hlasovat o tomto návrhu. Mí kolegové ze, ze socialistů mají za to, že Eh, toto je důležité a právní služba eh, parlamentu má za to, že tam není dostačující právní základ. Měli bychom tedy hlasovat o tom právním základu zítra a to je ten návrh od Nikoli. A to by bylo dobré eh, řešení pro tento návrh. A to, co navrhli zpravodajové, tak to podporuje mnoho politických frakcí. A to by mohlo být eh, eh, základem pro to, abychom zamítli návrh komise a budeme o tom později diskutovat. Zítra se rozhodneme o tom, jak budeme hlasovat. Ale já si myslím, že tento návrh komise pokud jde o nařízení, eh, tak aby se to eh, proskoumávalo přímo ze strany komise, pokud je o podniky. A já si myslím, že to není dostatečně jasné. Možná by komise mohla přijít s jiným návrhem. Já chápu eh, záměr komise zjistit lépe, v čem spočívá situace, třeba jako byla eh, ta věc s Volkswagenem, ale já si myslím, že to jsou ty národní úřady, které eh, položí dotazy komisi a pak se to bude řešit eh, v rámci eh, porušení předpisů. Já si myslím, že návrh za SND tak to je v souladu s tím, co eh, praví právní služba parlamentu a tento postup eh, bychom měli sledovat. A za EKR dávám slovo panu Daltonovi. Děkuji, já hovořím za pana Sulika, který bych chtěl poděkovat zpravodaji i stínovým zpravodajům za jejich práci. Nicméně obecně se domnívá, že tento návrh Eh, jak si vidí skepticky, protože s hodnocení dopadů je slabé a podpůrné nástroje okrajové. Eh, eh, tam jestliže geografická distribuce klientů, smlouvy zaměstnanců a další věci, on má již nástroj na Eh, ze strany eh, veřejných konzultací a podobně. V každé členské zemi již existuje povinnost poskytovat informace dezignovaným eh, orgánům a přestože přichází velké množství dat z podniků a združení, komise zatím zamítla většinu žádostí a takže to, to bude znamenat obrovskou pracovní zátěž a e, pan kolega se domnívá, že EU e bude mít pak méně prostředků a bude méně výkona. Kromě toho tento návrh neřeší odpovědnost pro případ e, úniku um, důvěrných informací, protože ono to závisí na hodnocení komise a nikoli uh, samotného podniku návrh nevylučuje situace, kdy získat ne informace mohou být zneužity nebo využity proti podnikům. Návrh neřeší to, že podnik musí poskytovat informace i tehdy, kdy eh, neporuší eh, evropské právo a domníváme se, že to je obecně nebezpečný trend pro podniky. Otázka navržených sankcí je další problém Ehm, bylo by potřeba využít nějaké osvědčené modely a mm, ehm, e, jestliže má komise hodnotit, zda jsou nebezpečné pro jednotný trh, tak se domníváme, že ehm, jejich přínos pro vnitřní trh je pochybný, ale nevýhody jednoznačné. Znamená to více administrativy, ohrožení důvěrnosti a e, business plánu. A vzhledem k tomu i právní služba se domnívá, že komise zvolila chybnou, chybný právní základ, tak e, pan kolega rád podpoří naše právní experty v jejich zjištění. Děkuji. A za Alde pan Selimovič, prosím. Děkuji. Začnu tím, že poděkuji zpravodajce za co nejlepší práci, kterou odvedla. Výbor eh, koordinátoři se nyní zabývají tím, co řešíme teď a situace je složitá. Je to těžké téma a od začátku si myslím, že jsme udělali všechno, co bylo v našich silách za ALDE zjistit, jaké argumenty jsou pro tento návrh. A poté, co se tím zabývám poměrně dlouho, žádný takový argument jsem nenašel. Myslím, že nevýhody jsou obrovské a je opravdu potřeba je vzít v úvahu žádat informace tohoto typu skoro od každého, ne proto, že dotyčný je podezřelý nebo může být podezřelý, ale protože někdo jiný je možná podezřelý, tak to mi připadá opravdu vytvořit systém e, trestání lidí e, za to, že nejsou schopni nebo nejsou ochotni za sebe donášet. A, a za druhé, můj problém s návrhem je zásadní, není to právní základ. Nemyslím si, že by Evropská unie měla mít takovou legislativu a taková legislativa by neměla být přijatá. Právní základ návrhu to je jenom další problém, a my budeme hlasovat pro zamítnutí tohoto návrhu. Nemyslíme si, že by měl být přijat a pokud se nám nepodaří jeho stažení a, za, zamítnutí, tak budeme hlasovat eh, pro eh, to, co ehm, říká právní služba, že není právní základ pro to, abychom se tím řešili, zabývali. Eh, omlouvám se, že Alde Hm, nemůže k tomu eh, říci více, ale opravdu my toto nemůžeme podpořit žádným způsobem. Děkuji. A nyní dám slovo zástupci Evropské komise. Děkuji. Co se týče právního základu, což je základ problému, zbytek eh, diskuse vlastně podléhá diskusi o právním základu. My zůstáváme přesvědčeni, že návrh by měl vycházet z právního základu, který komise navrhla. Zůstáváme přesvědčeni, že článek 1.1.4 smlouvy nemůže být eh, eliminován z návrhu. Když se podíváme na cíl a obsah návrhu, a tak je naprosto jasné, podle nás, že cílem tohoto nařízení je zlepšit fungování vnitřního trhu prostřednictvím velice specifikovaného a, a cíleného sběru informací. To není obečin, obecný nástroj pro sběr informací, kde by potom článek 337 byl vhodným právním základem. Je to úzce spojené s vnitřním trhem. Proto potřebujeme článek 114 hodnocení dopadů také eh, poskytlo celou řadu příkladů eh, veřejných zakázek, geoblockingu a finanční regulace, kdy bude nutné zlepšit fungování vnitřního trhu a vyřešit specifické problémy. Také jsme měli příležitost eh, uvést si příklady několikrát v tomto výboru takže chci znovu říci, že eh, základem, nebo jde o vnitřní trh, potřebujeme eh, článek 1.1.4 a nelze to z právního základu vypustit. Taky si myslíme, že je politování hodné, že parlament se nezúčastní rozpravy o tomto návrhu, což má významnou souvislost s vnitřním trhem a s podnikáním na vnitřním trhu. A pokud existují slabiny v návrhu, které byly zmíněny dnes několikrát, jsme přesvědčeni, že je lze v rámci legislativního procesu upravit, ale to, že jsou někde slabiny, tak to neznamená, že návrh nemá právní základ. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Nevím, jestli Andrea si chcete ještě na závěr něco eh, říci. S velkým potěšením, paní předsedkyně. Za prvé chci poděkovat všem kolegům za jejich pomoc a příspěvky. A za různá stanoviska. Bereme na vědomí stanovisko komise, rozumíme mu, rozumíme jejich argumentům, proč by mělo být potřeba více. Na druhou stranu musíme vzít v úvahu, že podniky mají strach, protože nevidí, kde to bude, kde to skončí a jejich stanoviska jsme tu taky projednali a jediná cesta ven tady z toho a vybudovat eh, bezpečné právní prostředí, jak říká paní Meidel, by to znamenalo dostat se do bezpečných vod podle článku či, či 7, eh, což by ale mohlo způsobit značné spoždění. Pokud by k tomu byla rada ochotná, tak jsme ochotni se na to znovu podívat, ale jak eh, jsem říkal, paní Majdal je přesvědčená, že to je jediné řešení, jak zachovat tento návrh při životě. A doufáme, že se proto najde většina a, a také bychom chtěli eh, vyzvat k další rozpravě v pozdější fázi. Uvidíme zítra. Děkuji, ano, hlasovat budeme zítra ráno na toto téma a uvidíme, jaký bude výsledek. Tím můžeme ukončit naše dopolední zasedání. Děkuji kolegům za flexibilitu, vzhledem k tomu, že došlo k určitým změnám v programu. Děkuji vám tedy za ochotu a uvidíme se zase odpoledne. Děkuji.